Dobrý večer, všechny vás zde vítám na zasedání výboru rozpočtové kontroly. Pořád jednání máte k dispozici, jsou k němu poznámky. Není tomu tak. Eh, tím pádem jazykový režim si zjistíte z Contnews a tato schůze je přenášena po internetu. Účelem dnešního zasedání je následná diskuse k projektu ITER a tím pádem zde vítám pana Kaněteho, zodpovědného komisaře za tento projekt. Srdečně vítáme a e, jsme rádi, že nám tato výměna názoru byla umožněna, protože ve zprávě o absolutoriu vidíme, že kolem ITERu jsou neustále problémy překračování nákladů, lhůt a zjištěné nedostatky při zadávání operativních zakázek. Ráda bych připomněla to, že zpráva o absolutoriu pro rok 2013 zdůrazňuje, že zde dochází k výraznému hromadění prostředků 6,6 miliard euro od roku 2008. E, to je více než dvojnásobek původně navrhovaných nákladů. V rozpočtu je teď položka zhruba 9, 290 milionů a my potřebujeme vědět, jak na tom projekt ITER teď je. K tomu nás komise informovala, že se zřizuje nová organizace ITERu a i o ní bychom se dnes rádi bavili. Je to v mezidobí eh, vaše portfolio, pane komisaři, a proto dostanete slovo, abyste nám informoval o, nejnovějších, o nejnovějším stavu věci. Vítám zde všechny eh, poslance z výboru Konty, z výboru ITRE, kteří byli přizváni. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, mi velkým potěšením být zde dnes mezi vámi, abych vás informoval o nedávném vývoji a výzvách do budoucna projektu ITER. Tento projekt chce demonstrovat použitelnost jaderné fúze jako zdroje energie. Je to největší mezinárodní projekt v oblasti energetiky na světě. Vzhledem k tomu, že poptávka po energii a změna klimatu exponuje Evropskou unii vůči geopolitickým rizikům, protože jsme závislí na fosilních palivech, může být jaderná energie, nebo respektive energie z jádra, eh, novým udržitelným zdrojem. Pakliže jaderná fúze bude úspěšná, povede nás na cestě snižování emisí v 21. století. Tím pádem je úspěch jaderné fúze a úspěch projektu ITER strategickým milníkem v agendě Evropské unie. Já se dnes omezím na tyto body. Nejprve na kontext projektu, za druhé nejnovější vývoj, za třetí výzvy pro ITER, co se týká načasování a nákladu, za čtvrté přínosy ITERu a za páté postup přímo na místě. Začnu kontextem celého projektu. Projekt ITER a jeho budování na jihu Francie eh, za podporu for Energy v Barceloně je hlavním krokem ke komerčnímu využití jaderné fúze v elektrárnách. Máme sedm spolufinancujících partnerů na mezinárodní ploše a Evropskou unii. Jsou to USA, Japonsko, Indie, Jižní Korea, Ruska. Kolektivně je to skutečně Eh, projekt stovek tisíců jedinečných komponentů, které se vyrábějí po celém světě a každá z nich musí odpovídat vysokým standardům stanoveným organizací ITER. Jak všichni víme, pro takto velké mezinárodní projekty existují velká rizika, co se týká eh, rizikového vývoje, řízení nákladů a překážek, se kterými se setkáváme. Viděli jsme to například na příkladu Mezinárodní jaderné stanice nebo na příkladu CERNu. E, I u ITERu toto všechno vede ke spožděním. Ta vznikají v důsledku e, způsobu vybudování partnerství ITER a v důsledku zralosti projektu jako takového. Vzhledem k tomu, že tento projekt je velice komplexní, e, musíme zohlednit zejména jeho přidanou hodnotu v tom, že Evropa buduje zařízení na jadernou fúzi, a také to, že díky tomuto projektu jsou i evropské společnosti úzce zapojeny do procesu vývoje jaderné fúze a mohou získávat nové poznatky z jejího vývoje. Jedná se o významný prvek i z hlediska spoždění vývoje, vzhledem k tomu, že se objevují neustále nová úskalí ve vývoji jednotlivých komponent. Nicméně celkově vzato u budov jsme zhruba na 70% celkového stavu a u komponent e, na zhruba 50% finálního stavu. Teď je hlavní klíčovou výzvou pro tento projekt získat dodávky e, od všech subdodavatelů. ITER proto přebudovává e, svou infrastrukturu a postupně provádí potřebné změny, aby se projekt dostal zpět na cestu k úspěchu. Já ze své strany zajistím, aby tyto změny proběhly tak, jak jsou potřeba a aby nedocházelo k žádnému jaksi nežádoucímu managementu. Když jsem převzal složku ITER letos v létě, bylo mou prioritou informovat parlament o postupu tohoto projektu. Během roku 2015 došlo v projektu ITER k významným změnám jak na místní, evropské i mezinárodní úrovni. Na mezinárodní úrovni nejvýznamnější změnou je jmenování nového generálního ředitele Bernarda Bigot, bývalého předsedu francouzské eh, agentury pro jadernou energii, který má tento projekt na starosti jakožto jeho výkonný ředitel. Pan eh, Bigo představil akční plán, který má urychlit provádění tohoto projektu a má renovovat management celého projektu. Podle tohoto akčního plánu se také postupuje. Jeden z nejdůležitějších pilířů již byl e, připraven, to znamená nová výkonná rada, která má lépe integrovat organizaci projektu ITER do domácích agentur. Tato nová rada bude rozhodovat o veškerých aspektech, co se týká přímo lokality projektu a jeho dalšího plánování. Pracuje jako jedinečný samostatný tým. Je to podle mě skvělá příležitost, jak se nejlépe poučit z minulých zkušeností. Rovněž byl vytvořen fond, který pokrývá dodatečné náklady. Nicméně zatím ho nebudu komentovat, protože v rané fázi nicméně zajistím, aby parlament byl plně informován o všech aspektech tohoto akčního plánu, jak se tento bude vyvíjet. Rád bych dodal, že eh, doktor Bigo zatím velmi dobře chápe důležitost tohoto projektu pro Evropskou unii a je velice otevřen a připraven konstruktivně spolupracovat. Na evropské úrovni v prosinci 2014 ředitel Fusion for Energy, což je naše evropská domácí agentura, ze své pozice ředitele rozhodl ze své funkce odstoupit. V roce 2015 rada jmenovala Pětra Bassiho jakožto, výkonného, jakožto e, dezignovaného ředitele, který má na starosti harmonizaci práce této agentury s celkovou organizací. Pan Bassi e, přispěl velice významně do, tohoto, do této oblasti. Nicméně, když jsem tuto složku převzal já, bylo evidentní, že řídící strukturu fúzy pro, e, fúze pro energii musíme dokončit co nejdříve. Proto jsme během léta pracovali na urychlení výběrového řízení a já vám dnes mohu s radostí oznámit, že pan Jones Schwemmer z Německa je novým ředitelem tohoto společného projektu Fusion for Energy. Převzal tuto funkci 6. října přichází s významnými průmyslovými, technologickými a projektově manažerskými zkušenostmi a výrazným způsobem posílí um, biznisovou expertizu v tomto projektu. Jsem přesvědčen, že bude připraven vystoupit i před tímto výborem a informovat vás o nejnovějším vývoji. Komise eh, tento projekt sleduje velice zblízka, protože je důležitou součástí našeho společného projektu. Fusion for Energy je pod drobnohledem mé služby tak, aby tento společný projekt mohl řešit společná doporučení a e, reflektovat nálezy parlamentu a účetního dvoru. Ačkoliv komise má pouze dva hlasy v této radě, jsme připraveni prosazovat potřebnou agendu. Samozřejmě svou roli musí eh, odehrát i členské státy. Naším cílem je, aby Fusion for Energy a organizace ITER fungovaly tak, jak jen mohou, eh, s cílem dokončit tento projekt úspěšně. Eh, přicházím k otázce plánování a nákladů. Když jsem převzal tuto složku, byl jsem překvapen, že bez ohledu na to, že v roce 2010 byl přijat nový rozpočet a eh, nové časové naplánování, dochází i nadále k prodlevám. Proto jsem pana Bigo požádal, aby představil důvěryhodný a realistický plán a rozpočet ještě před koncem letošního roku. Plánuje se, že tento návrh bude předložen v listopadu 2015 a bude zahrnovat nejrealističtější možné datum konce eh, konce stavebních prací a jejich nákladů. Samozřejmě radu i parlament o tom budeme informovat co nejdříve. Všechny strany pak eh, analyzují dopad tohoto nového plánu na své vlastní příspěvky. Připravíme proto novou projektovou baseline, i se souvisejícími náklady, která bude založena na realistických odhadech. Mohu vás ujistit, že finanční prostředky stanovené v rámci víceletého finančního rámce, tedy těch 6,6 miliard, které máme na období 2007 až 2020, bude respektováno. V posledních několika letech tento projekt čel celé řadě výzev. Ovšem my doháníme naše závazky a jsme na správné cestě splnit všechny své platby i závazky, a jsme přesvědčeni, že do budoucna budeme rozpočet plnit tak, jak máme. E, vrácení tohoto projektu na tu správnou kolej nejde přes noc, vyžaduje to spolupráci všech partnerů i evropských institucí. Co se týká role komise, my jsme připraveni hrát svou roli do důsledku. Bude potřeba získat plnou politickou podporu, abychom tento projekt dostali zpět na správnou cestu a proto vás vyzývám, abyste nás podpořili, protože na vás, na vaší podpoře závisí úspěch jaderné fúze. Eh, myslím si, že je na místě hovořit i o přínosech projektu. ITER není jenom velice složitý technologický, manažerský a jiný projekt. ITER je rovně, rovněž inovační iniciativa, která bude představovat jasný bonus pro celosvětový průmysl, zejména pro high-tech, malé a střední podniky v sektoru vývoje i výroby. Díky projektu ITER uh, už dnes vzniká celá řada spin-off podniků, z nichž mnoho má pozitivní dopady na ostatní sektory průmyslu, jako například letectví a jiné. Dopad projektu ITER na průmysl je daleko sáhlý. Je asi méně hmatatelný, nicméně o to je podstatnější, jaký podíl má ITER na mezinárodní výměně know-how a na zvyšování lidské kapacity v dovednostech, ale i ve vytváření high-tech pracovních míst. Už dnes Fusion for Energy připravili 3 miliardy euro, eh, což vedlo k více než třema stům veřejných zakázek s high-tech společnostmi v Evropě, ať už se jedná o jaderné inženýrství, analýzu, materiálové inženýrství nebo cokoliv dalšího. Kromě toho zde máme ještě dalších 100 milionů euro eh, na výzkum v evropských laboratořích. Takovými to a podobnými smlouvami Eh, si evropský, evropský výzkum a průmysl zajišťuje existenci do budoucna. Díky projektu ITER bude Evropa v skvělé pozici využívat jeho plné bonusy i do budoucna. Tedy všechny ty bonusy, kromě té platformy energie zadarné fůze. Na závěr bych vás rád ujistil, a prosím zpomalte, říká paní předsedkyně, bych vás rád ujistil, pokračuje pan komisař, že přes všechny obtíže projektu ITER jsme dosáhli výrazného pokroku eh, v posledních několika letech. Například můžeme poznamenat, že zastřešení budov eh, ITER bylo instalováno právě v září 2015 a bude připraveno na instalaci prvních komponent do konce roku 2017. Vysokonapěťový transformátor, Eh, tedy první z těch, které budou instalovány eh, v eh, projektu ITER, byl doručen na začátku letošního roku. Toto je komponenta, která symbolizuje tu mezinárodní spolupráci, kterou v projektu ITER potřebujeme. Myslím si, že by bylo vhodné, abyste se vy sami přijeli přesvědčit o pokroku na projektu ITER a proto s vaší podporou, paní předsedkyně, zorganizuji návštěvu projektu ITER pro delegaci poslanců Evropského parlamentu v co nejbližší budoucnosti. Doufám, že vás přijede co nejvíce, abyste mohli podpořit naše inženýry a vědce. Jejich snaha dnes bude znamenat energetické zajištění nás všech do budoucna. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Děkujeme také za vaše pozvání. My už jsme tam vlastně byli. Myslím, že v roce 2008 jsme tam byli, navštívili jsme ten projekt eh, zástupci rozpočtového výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tehdy tam vlastně byla jenom velká stavební jáma. Je pěkné slyšet, že nyní je tam jáma a kolem ní trochu něco je. My se nyní nevyjadřujeme k otázce, zda to potřebujeme nebo nepotřebujeme, EU se rozhodla, takže do toho půjdeme, ale otázka naše zní, jak se to dělá a já jsem docela znepokojená, když říkáte, že Rada Inter má něco rozhodnout v listopadu. No tak e, to bych měla ráda trochu bližší informace. Proč jste si tak jist, že je ITER nyní na mnohem lepší cestě, než byl dosud? Protože my jsme zatím měli takovou zkušenost, že je to vždy pěkné, když vyměníte lidi ve funkcích, ale potom po dvou letech v podstatě vidíte úplně ty samé problémy, které se vám vrací, protože ten problém nebývá v lidech, ale ve struktuře. Tak situace nyní zlepší. To bych vám byla vděčná za odpověď. I answered everything. No, I, I think we, we have make já myslím, že důležitá jsou dvě rozhodnutí. Na obou stranách jsme změnili management na mezinárodně i evropské úrovni a také je zde mnohem lepší koordinace eh, v souvislosti s Fusion for Energy a přímo na místě Kararaš. Takže nyní budujeme mechanismy pro koordinaci eh, s výkonnou projektovou radou, kde máme tedy z těch sedm agentur. Dříve to nebylo nastavené tak jasné a ten eh, postup těch sedmi agentur nebyl tak integrovaný, byly to spíše na bilaterální úrovni, ty kroky byly spíše bilaterální, ale Eh, nebylo to tak celostní. Takže nyní zde máme tu výkonnou projektovou radu a potom máme projektové týmy pro budovy, kde INO a eh, F4E eh, spolupracují a potom také v další oblasti, takže zde jsme vlastně změnili postup naší práce a pracujeme na skutečném akčním plánu. Takže vlastně působíme změny na úrovni managementu, tak aby to řízení bylo uh, účinnější a také pracujeme na té komunikaci. A pracuje se tedy na vypracování nového harmonogramu. A pak eh, budou ty podmínky a kroky nastavené jasně. Nemůžeme si dovolit eh, neustále opažďování, vyšování nákladů, nedostatečné pochopení, eh, špatnou komunikaci mezi INO a FORI a všemi agenturami. Takže na tom se teď pracuje a ti lidé, kteří tomu nyní velí, opravdu mají bohaté zkušenosti v manažerských pozicích protože v minulosti jsme měli právě velké nedostatky a problémy s manažerskými schopnostmi a na tom jsme nyní, paní předsedkyně, zapracovali a Evropská komise tedy to také velice pečlivě hlídá ten postup. Já chápu vaše obavy, protože eh, ty zkušenosti z minulosti nebyly moc pozitivní, ale zavádíme zde významné změny, v našich postupech a myslím, že budou opravdu zásadní z dlouhodobé perspektivy. A to rozhodnutí o novém akčním plánu, to znamená předložení jasného harmonogramu, zavedení jasných koordinačních mechanismů, ty integrované týmy a ten, ta výkonná projektová rada, to je všechno velice důležité. 18. a 19. listopadu se sejde Rada ITER a předloží tedy odhad harmonogramu a nákladu a komise se na to podívá a náležitě vás bude informovat. A budeme tedy analyzovat to, co dělá nový management a co plánují do budoucnosti. A Potom zde máme také nástroje, jak eh, řešit v budoucnu ty náklady. Eh, ještě to eh, se musíme ale podívat, jak budou vypracované ty detaily. Takže po 18. a 19. listopadu budeme schopni Evropskému parlamentu sdělit další nové informace. A ten nový obrázek pak bude kompletní. To je pěkné. My vás také rádi podpoříme, ale bylo by docela hezké, kdybyste nám řekl něco o konkrétních opatřeních, z nich čerpáte ten svůj optimismus. Říkal jste, že 6,6 miliard eur by do stávajícího VFR měly stačit ale otázka je, zda stačí k tomu, aby se dospělo k tomu cíli, ke kterému se chtělo dospět. Protože utratit peníze, ale nedostat se vlastně tak daleko, jako jsme chtěli, to není úplně to, co by odpovídalo našich představám. Takže s čím počítáte vy na konci tohoto období a s čím bychom měli počítat my v souvislosti s dalšími finančními požadavky? To je, myslím, také otázka, o které bychom měli diskutovat. Potom je tu otázka Fusion for Energy, sídlí ve Španělsku, jak to tam vypadá s eh, prostory, protože v září se řeklo, že španělská vláda eh, nabídla novou budovu, dohoda měla být uzavřena v říjnu, existuje už tato dohoda. Potom ve zprávě Absolutoru 2013 jsme žádali zprávu o oficiální stanovis reakcích všech účastníků v souvislosti s projektem ITER a zajímalo by nás tedy, zda tato zpráva existuje a jaká je pozice jednotlivých účastníků, to znamená Číny, Evropské unie, Japonska, Koreje, eh, Ruska, USA a také jaký je postoj Evropské komise. A potom jsme bohužel viděli, že u sedmi států je sklus eh, s placením eh, ročních příspěvků 2,2 Eh, milionů eur, což sice eh, vzhledem k celkové sumě není tolik, ale jaké kroky zde komise udělala a eh, bylo takové skluzy také v roce 2014. Pak jsme také bohužel byli svědky toho, že na internetových stránkách nejsou k dispozici životopisy všech těch vysokých manažerů. Budeme mít diskusi o rozpočtu pro rok 2016 a v usnesení bodu 20 žádáme transparentnost týkající se finančního podílu Evropské unie. A žádáme zde e, specifický účetní mechanismus a mechanismus odpovědnosti, abychom viděli, co se skutečně děje s těmi konkrétními finančními prostředky. Takže by bylo pěkné, kdybyste na to mohl zareagovat. Předem děkuji za odpověď. No, Takže úplně první záležitost. Je jasné, že ten nový akční plán my samozřejmě se tam snažíme prezentovat všechno, to znamená náklady, výdaje, radě, ITERu. No a samozřejmě, že to je něco, co nebude implementováno okamžitě, bude to delší než jeden rok. Samozřejmě, že chceme zajistit, aby se všechny zúčastněné strany k tomu mohly vyjádřit? Nebude to nějaká krátkodobá záležitost? Bude to dlouhodobá rozprava? a my se budeme snažit poskytovat veškeré informace, veškeré detaily parlamentu. No ale to byla otázka transparentnosti. Já jsem pro, já jsem pro, co možná maximálně transparentnost. My přece nemáme co skrývat u tohoto projektu. Musíme samozřejmě splňovat veškerá nařízení v této oblasti, směrnice, která se týká veřejného veřejných zakázek, transparentnost, všechny tyto body musíme dodržovat. No ale se se samozřejmě ptala na to, jak to vypadalo, jak víme, v březnu 2015, tam eh, pokud jde o Fusion for Energy, tam jsme požádali o permanentní prostory, zatím tam probíhají ještě jednání, stávající prostory. Samozřejmě chceme, aby odpovídali veškerým účelům, které o to očekáváme. Budeme potřebovat, aby určitá kritéria ještě byla doplněna, máme tam určité záležitosti, které musíme zatím ještě řešit u, tohoto, u této organizace. Dva postupy probíhají simultánně, jednak je to samotné vybavení eh, této budovy, abychom měli dostatek prostoru, administrativní záležitosti, které se týkají budov, určité problémy, které se týkají zaměstnanců, E F4I, e tato organizace zároveň samozřejmě, že tam musíme se snažit nějakým způsobem lépe integrovat veškeré aktivity, které se týkají samotného ITERu, protože je tam propojení. Nový ředitel bude muset věnovat pozornost právě těmto problémům reorganizaci rozhodnutí, které se týkaly právě přesídlení možnosti do té nové budovy těch zaměstnanců, čili poté, až, až prozatím probíhá organizace, musí dojít k akceptaci dané nabídky a až poté zaměstnanci začnou pracovat v těchto nových prostorách. Takže pan ředitel, nový ředitel se tomu věnuje, my se snažíme to nějakým způsobem zastřešovat, ovšem na jedné straně je to samotná budova, a na druhé straně jsou to samotní zaměstnanci, harmonogram, veškerá nová organizace, tak aby to fungovalo, aby došlo k té užší spolupráci mezi oběma subjekty. To byl právě ten problém v minulosti, nedostatek integrace, koordinace mezi oběma partnery, právě z toho vyplývaly různé prodlevy a zároveň i náklady. Slovo má zpravodaj za rok 2014, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající, vážený pane komisaři, děkuji za prezentaci a především za optimistický přístup. Když se ovšem podíváme na tu první část akčního plánu nového manažera, tak můžeme vidět, že v posledním roce skutečně tam bylo mnoho, mnoho problémů. Tento akční plán se snaží o zásadní změnu v rámci administrativy, v rámci managementu, všechno je změněno, čili opravdu je to zásadní záležitost. Už se, se zmínil o výkonné projektové radě, uvedl jste jeden příklad projektového týmu, Dobře, ovšem já bych se nám zeptal na vaše vlastní hodnocení implementace tohoto akčního plánu, protože ten byl předložen v březnu a má 12 měsíců, to znamená, k dispozici ten deadline se blíží v podstatě, čili jak vy to hodnotíte, protože i v tom akčním plánu organizace F4E, Fusion for Energy, jsou tam některé aby ohledně implementace tohoto plánu, protože to představuje mnoho problémů. Je pravda, že je zde nový způsob řízení tohoto podniku, Ovšem zároveň jde o zásadní modifikace a změny, čili jak vy osobně se na to díváte. A další věc, ta nejdůležitější, plán, který očekáváme v listopadu. To by měl být plán, který již byl projednán s partnery nebo zahájí nové období, pokud jde o schvalování, tu skutečnou práci, čili jak dlouho bude trvat, než tento nový akční plán, který bude prezentován v listopadu, bude zahájen. Protože my očekáváme jasné a konkrétní kroky. Děkuji. Pan komisař? Takže, akční plán. Akční plán pana ředitele Bigo jistě víte, že to je právě ten důležitý akční plán, protože my samozřejmě <clears throat> máme i určité akční plány v rámci organizace F4E, implementace těchto plánů. Víte, nyní probíhá dokonce i v rámci organizace F4E no, restrukturalizace, tam nový management, uvidíme, jak bude fungovat tento nový tým, došlo k uh, zásadním změnám. My máme určitý plán, ovšem je zde teda nový člověk u kormidla a ten zavádí zásadní změny, čili my rovněž potřebujeme trochu času podívat se na to, jak to bude fungovat. A ten plán pana Bigota, ten je právě ten nesmírně obtížný plán, nesmírně komplikovaný. My potřebujeme lépe zorganizovat právě a začlenit tuto malou tuto jednu organizaci v rámci těch sedmi agentur. To znamená plná reorganizace. Dále jsou to finanční prostředky pro financování jednotlivých projektů, realizace těchto projektů. Čili skutečně tento akční plán je obrovským akčním plánem. Toto je dramatická změna. A jakmile dojde k prezentování tohoto akčního plánu radě, jakým způsobem budou reagovat jednotlivé subjekty. Nebude to jednoduché. Očekáváme ohromnou, dlouhou diskuzi. Já myslím, že to bude nejméně roční diskuze. To znamená od samotné prezentace toho takčního plánu až po schválení toho plánu. Já jsem optimista. Ovšem, toto skutečně představuje dramatickou zásadní změnu. Dojde tam k obrovským nákladům, které budeme muset zaplatit do budoucna. Nové harmonogramy, nové časové harmonogramy. To je nesmírně komplikovaná záležitost, pokud očekáváte nějakou dohodu v rámci těch několika měsíců. Představte si Evropský parlament, pokud jde o takové rozsáhlé legislativní projekty. Toto je projekt, který představuje dramatickou změnu, tak abychom reagovali skutečně na veškeré obavy, které prezentovaly subjekty v minulosti. Já si nemyslím, že dojde k nějakému urychlenému postupu v průběhu několika měsíců. To by mě překvapilo, pokud pan Bigom, jo, no, je to nesmírně nesmírně schopný člověk. To no ano, ovšem skutečně si nedodu představit, aby, to, um, aby mu to umožnilo nějak urychlit celý tento proces. Na druhé straně Evropská komise bude muset rovněž analyzovat, i my budeme muset samotně analyzovat obsah celého akčního plánu, bude muset samozřejmě v tomto ohledu informovat detailně Evropský parlament. Nebude to jednoduché, já jsem optimista. Myslím si, že to bude realistické cvičení, alespoň poprvé doufám, že k tomu dojde, že se nebudeme nějakým způsobem sami zavádět a snažit se nějak skrývat některé věci. Prostě opravdu se podívat na to, jak to vypadá v reále a to bude nesmírně dramatická politická diskuze na všech úrovních i eh, v rámci Evropského parlamentu, v rámci Evropské unie, ve Spojených státech, všude, protože skutečně jsou to obrovské, je to obrovský projekt, mnoho měsíců, obrovské změny. jak víte, tak nej, nejprve teda se hovoří o tom, že snížíme ten počet ze sedmi na dvě, dojde k operačním změnám, integraci. Já jsem do budoucna to vidím optimisticky. Myslím si, že jsme alespoň zjistili, kde v čem tkví veškeré ty problémy a my začneme tyto problémy řešit. A problém ovšem je, paní předsedající, že my se snažíme simultánně řešit všechny tyto problémy. Ovšem, věřím v to, že ta analýza byla kvalitní, odpovědi položíme na stůl a já samozřejmě právě proto chci, aby došlo k těm návštěvám přímo na místě in situ, protože tam uvidíme ty konkrétní příklady. Například, když se podíváme na vakuové komory, podíváme se, jakým způsobem došlo opravdu k pokroku i v této oblasti, proč tam došlo ke skluzům, jaké chyby, jakých jsme se dopustili a tak dále. Čili přímo na místě in situ podívat se na ty pozitivní výsledky, dobré příklady toho, k čemu došlo v minulosti, abychom dosáhli pokroku do budoucna. Čili nejde o to, že jsem optimistou či pesimistou. My se prostě snažíme o realistické cvičení, realistický postup. Čili to už nám slibovali dvakrát v minulosti. Ovšem, já jsem teď vlastně novým hráčem. A já skutečně, mé, veškeré své odpovědnosti beru vážně. Když mě pan předseda Juncker požádal, abych převzal tuto oblast, tak jsem si byl vědomý toho, že je to obrovská výzva, protože jsem se podíval na veškeré vaše zprávy, stížnosti Evropského parlamentu a to nebyly drobnosti. Dobře, pan Šoltes je dalším na našem seznamu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Evropský účetní dvůr přišel se zásadními obavami v tomto ohledu, pokud jde o budoucí projekt, implementaci tohoto projektu. Je proto zásadní, aby rozpočet pro tento projekt od roku 2006 do lonského roku víme, že tam došlo k navýšení více než trojnásobně asi proto si můžeme dovolit být trochu skeptičtí, nejenom pokud je o rozpočet, ale především s ohledem na plánování. A já si myslím, že je to trochu problematické, protože se to jaksi točí eh, na postavě jednoho člověka, nyní teda nový ředitel, doufáme samozřejmě, že s tímto novým člověkem se věci změní k lepšímu, ovšem, jaké záruky máme, jaké záruky máme o tom, že komise skutečně zajistí, aby tento nový akční plán byl realističtější než předchozí plány? Jakým způsobem byste nás mohli naladit tímto způsobem, nejenom teda, abychom byli optimističtější, ale i realističtější, pan komisař má slovo. Já my rovněž na komisi, i my budeme analyzovat tento akční plán, to je první věc. My se budeme, jakmile budeme k dispozici finální verzi, tak okamžitě, jak to bude předloženo radě, i tru, tak my provedeme naši analýzu na komisi. Mohl bych vám říci, alespoň to, o co jsem požádal nového pana ředitele, pana Bigota a nového německého ředitele. Já jsem je požádal o realistický přístup. Požádal jsem je o to, aby se snažili sofistikovaně analyzovat stávající reálnou situaci, jaké jsou naše potřeby, které konkrétní problémy vidí. Je pravda, že je to nesmírně komplikovaný projekt, to není nějaká eh, eh, geologická studie, náklady, výdaje a tak dále. Toto je zásadní projekt, kde v podstatě přicházíme s novými prvky, novými elementy, novými částmi, který, které jsme v minulosti neanalyzovali. V podstatě vlastně je to projekt, kterého každá jednotlivá součást je nesmírně komplikovaná. V současné době se mi bylo řečeno, že dáme asi 70%, pokud jde o, o maturitu vlastně, nebo, nebo mm, eh, to znamená celého tohoto projektu. My tímto způsobem se snažíme si vytvořit realistický obrázek do budoucna. Já jsem panu Pegotovi řekl, že požaduje realistický pro, eh, projekt a realistický obrázek této situace, protože to po mně požaduje Evropský parlament. A já věřím, že pan ředitel předloží akční plán, který bude zahrnovat reálný čas a přesnou analýzu a odhad nákladu a výdajů. Samozřejmě, že předpokládám, že ne všem se bude líbit tento obrázek. Asi by se nám líbilo mít k dispozici ten původní rozpočet, ovšem ta stávající situace je prostě nedostatečná. Finance, které budeme potřebovat do budoucna, budou dodatečné finance. Na evropské úrovni až do roku 2020 to nebude znamenat obrovský problém, protože ty skluzy si myslím, že v rámci víceletého finančního rámce bychom mohli pokrýt těmito částkami. Stávající projekt ovšem po roce 2020 dojde k dalším novým diskuzím, bude do toho zahrnuto mnoho jiných mezinárodních ještě perspektiv a tak dále. Budeme mít nové finanční perspektivy, které nás čekají po roce 2020, čili ten obrázek bude vypadat jinak. Ovšem já jsem přesvědčen o tom, ale zároveň chápu, že Evropský parlament tomu nedůvěřuje, protože ta minulost a ten vývoj nebyl pozitivní. Byly tam problémy, každým rokem se opakovaly tyto problémy. Ovšem, já si myslím, že přicházíme s adekvátními úpravami a změnami. Evropská komise analyzuje dohled nad tímto projektem, jakože společný podnik F4E, tak abychom opravdu podporovali efektivní řízení a projektovou implementaci v tomto ohledu a budeme v tomto úsilí pokračovat i do budoucna, především aktivní účastí na Eh, organizaci eh, ITRU a samozřejmě eh, že i monitoringu doporučení F4I a samozřejmě i monitorovacího systému, který se týká nákladu managementu, projektová implementace, projektová dokumentace, optimalizace všech procesů a postupů. Čili co jsem chtěl říci? Budeme se snažit udržet veškeré toto naše úsilí v oblasti dohledu nad ITERem i do budoucna. Týče pro energii, já osobně považuji toto, my všichni považujeme toto cvičení za nesmírně důležité, budeme plně zaangažováni. V minulosti tam bylo určité rozdělení odpovědnosti, bylo to nesmírně komplikované to řízení, ovšem nyní máme jasný, jednotný obrázek o tom, co musíme dělat, jakým způsobem budeme řídit, manažovat tento projekt a bereme to nesmírně vážně. Chceme aktivně eh, se podílet i v rámci řídící rady. Chceme monitorovat implementaci veškerých eh, auditních doporučení F4E podniku a zároveň se snažit udržet náklady a optimalizovat veškeré postupy, čili komise bude aktivně zaangažovaná do monitoringu celého tohoto procesu. Jistě tam budou zapojené i nezávislé agentury, tam máme pravidla, která pokrývají jejich každodenní fungování, ovšem my bereme naši roli nesmírně vážně a budeme se snažit skutečně velice úzce sledovat implementaci celého akčního plánu. Děkuji. Uh, uh, Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a díky, pane komisaři, za prezentaci. V minulosti byl parlament velmi trpělivý, vždy velmi trpělivý, co se týkalo pomalého dodávání výsledků ITERu. A byli jsme trpěliví i co se týká rozpočtu. Po mnoho let eh, parlament neochotně souhlasil s financováním ITERu, občas i s eh, extrafinancováním projektu ITER, takže takže poslední léta jsme byli skutečně velmi, velmi trpěliví. Podporovali jsme vás i ve věci rozpočtu, ale zdá se, že ne všechny členské státy mm, vás tolik chtějí podpořit. Paní předsedkyně už se na to ptala. Zdá se, že v roce 2013 sedm členských států platilo své příspěvky pozdě do ITERu a to tomu projektu jistě neprospívá. Takže Kromě té otázky, na kterou se ptala paní předsedkyně, bych se zeptal já, zda je možné, aby tento výbor pro rozpočtovou kontrolu pravidelně dostával informace o příspěvcích z členských států. Myslím si, že by to pro nás bylo velmi prospěšné, co se týká monitorování postupu projektu ITER, ale pomohlo by nám to i v rozpočtových jednáních s radou. Druhá otázka se týká EFSI. Nejsem si tím jist, ale myslím si, pokud dobře eh, chápu. Když jsme diskutovali o financování EFSI, vzali se peníze z celé řady nástrojů jako Horizon 2020, ale i CEF, ale i ITER. A pokud vím, tehdy jste se, pane komisaři, zavázal, že peníze vzané z ITERu budou do rozpočtu ITERu vráceny. A chci se zeptat, zda to tak skutečně je. pokud vím, v ro- za rok 2013 si vyžádal Evropský parlament zprávu o příspěvcích čtyř členských států, včetně hmotných příspěvků. Tady jsme v trošku jiné situaci. f 4 e je něco trošku jiného než ty jiné společné podniky, protože toto není veřejně soukromé partnerství, a průmysl nepřispívá hmotnými prostředky. E, členové Fusion for Energy tohoto společného projektu, jak víte, tedy e, členské státy EU a Euratom, tam je to nějakých 81,3% a e, představuje to 80% příjmů ITERu. Tady žádné hmotné příspěvky nemáme. Jediné takové věci jsou jaksi ten prostor eh, a ta lokalita, kterou poskytlo Španělsko. Takže chcete více transparentnosti a vyjasňování, já si myslím, že spolupráce mezi mnou a tímto výborem je skvělá a poskytnu vám tolik informací, kolik budete na toto téma potřebovat. EFSI nemůže financovat ITERN. Je pravda, že 500 milionů euro z F4I e přešlo do EFSI, ale budou zpět do roku 2020. Takže vrátí se, ale ne přes noc. Ano. My vám děkujeme za nabídku spolupracovat. Máme nějaká spoždění v platbách momentálně? Nevím o tom, ale ověřím si to u mých kolegů. Eh, ale jak říkám, o ničem nevím, nevím o žádných větších prodlevách. Nicméně to zkontrolujeme a budeme vás informovat. Pokud bychom měli nějaký, nějakou velkou prodlevu, asi by mi to byl někdo řekl. Ano, to by vám asi byl měl někdo říct, případně říká paní předsedkyně. Pan Sarváma. Děkuji. Pane komisaři, já a myslím si, že i všichni ostatní si vážíme vašeho entuziasmu a vašeho nasazení pro věc. Já nemám otázku, spíše mám komentář a doufám, že to vezmete na vědomí a že na něj budete pamatovat v příštích 12 měsících. Jde o to, co jste řekl o tom novém vedení a o tom, jak to nové vedení potřebuje čas. Nepotřebují ho spoustu času, potřebují ho pouze dostatek. Nějaká taková metafora ze starého světa, řekněme, by byla taková pavoučí síť. Toto je obrovská síť, kde v podstatě už ani ten pavouk neví, kde co všechno je a kam všude ta síť sahá. Nicméně Celá řada lidí tady v té místnosti si asi vybaví tu metaforu eh, odkazující na film Matrix. Toto je skutečně jako takový Matrix. A i když víme, že vy jste odhodlaný a upřímný a upřímně tento problém chcete řešit, já se chci zeptat, jak si myslíte, že budou věci vypadat za 12 měsíců ode dneška? Nebo za 24 měsíců ode dneška? Já, když se tak seznamuji s tou dokumentací, tak se mi z toho točí hlava, protože vím, že bych nechtěl být na vašem místě. Je zde tolik aspektů celé této věci. Momentálně tady máme zhruba nějakých 50 otevřených doporučení z auditu. Velká část z nich spolu ani zdánlivě nesouvisí. Proto hovořím o matici, o matrixu. A některá kritická doporučení jsou dokonce z roku 2010. Takže pokud bude ITER pokračovat a my budeme pokračovat s ITERem příští rok a pak ten rok po něm, jenom tak nějak doufám, že budete mít i pak tu odvahu, pokud bude zapotřebí, celou tu věc odpískat, pokud to bude nutné. Já doufám, že to nutné nebude, ale přeji vám mnoho štěstí a mnoho odvahy dokázat si říci, že ta hra už je pasé. Samozřejmě víme, že nastane čas dalšího absolutoria, to bude opět kritické, ale když se věci budou třeba zhoršovat, tak možná, nebo řekněme to jinak, eh, ono, těch dílů se nebude dělat nekonečně. Stejně jako Matrix měl dva nebo tři díly, já teď přesně nevím, ale nekonečně jich nikdy není, těch dílů. Děkuji. Ano, je pravda, že ta nová řídící struktura bude potřebovat čas, aby začala fungovat, protože zatím eh, času moc eh, nemají. V podstatě každým dnem tam dochází k velkým změnám. Ale já, a to máte pravdu, beru velice vážně ta doporučení z auditu a z absolutorií. A my to nemůžeme brát jedno po druhém jedno na 12 měsíců a pak další. My se snažíme skutečně řešit všechno najednou a teď. Všechno analyzujeme, sledujeme implementaci akčních plánů a to den ode dne. Nesledujeme věci třeba jenom rok od roku, to ne. Snažíme se se poučovat, kousek po kousku se zlepšovat, chceme být transparentnější, efektivní a důvěryhodní. Nicméně od prvního dne se v tomto komise významně angažuje a já si velmi vážím veškeré práce všech lidí, kteří v komisi na tomto dělají každým dnem. Takže já si nemyslím, že za 12 měsíců najednou se ráno vzbudím, podívám se do podkladu a řeknu, no tak to není možné, to musíme zrušit. Toto je takzvaný breakthrough projekt. Pokud dojde k tomu novému objevu, pokud se to podaří, tak to bude obrovská změna celé energetické infrastruktury. My jsme u toho od začátku, jsou to naše společnosti, které vyvíjejí tuto novou technologii. Je to jedinečný projekt, naprosto unikátní. Máte pravdu, že ta struktura je velmi komplikovaná. Je tam celá řada agentur, různých dodavatelů, kteří přispívají nejen finančně, ale i hmotně. Takže to je skutečně velice složité a je potřeba to zjednodušit, je potřeba to učinit srozumitelným. A proto se snažíme vytvořit takovou řídící strukturu, která by nám umožnila s tímto nakládat jako s jakoukoliv soukromou společností i při té komplexnosti, která zde zatím panuje. Nicméně potenciální přínos tohoto projektu pro energetiku do budoucna je obrovský, pokud dojde k tomu velkému průlomu. Protože tím bychom zajistili do energetickou dodávku a vlastně bychom změnili energetickou infrastrukturu celého světa. Zajistilo by to i dekarbonizaci našeho hospodářství do budoucna. A Evropa je vedoucím hráčem u této technologie. Jsou jiné technologie, ale tam vedoucí nejsme. Ale tady jsme. A proto je potřeba zajistit, abychom celý tento projekt ukočírovali za přijatelných nákladů a za rozumného, řádného vedení. A proto pro nás jsou rozpočtový kontrolní výbor zde a účetní dvůr tak zásadní. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, aby to fungovalo. Samozřejmě v příštích 12 měsících nás čekají velice složitá rozhodnutí. Problém je, že my jsme hostitelský subjekt a nemůžeme se toho projektu vzdát, protože jsme na sebe vzali tu odpovědnost. Samozřejmě jiné strany se z toho stáhnout mohou, ale eh, zaplatí za to, nebudou, nebudou požívat ty ta, ta, nebudou požívat ta pozitiva, ty výsledky toho projektu. Takže skutečně je to velice složitá, jak jste vyřekl, pavoučí síť, velice sofistikovaná. Ale mně se líbí zjednodušování pokud jsou větší jednoduch, věci jednoduché, jsou srozumitelnější. Chci-li někomu vysvětlit, jak tento projekt funguje, je to skoro nemožné. Já nevím, třeba postup výroby jediného tlakového válce, nebo jak se to pro boha jmenuje. Víte, to je tak neskutečně složité, protože tam jsou veřejné zakázky, jejich dodávání, jak se to skloubí s ostatními aspekty projektu. To, ty všechny věci děláme poprvé, žádné předchozí zkušenosti nemáme. Jsou to skutečně neprobádané vody pro každého zúčastněného aktéra. Zdá se to být velice komplikované, musíme to zjednodušit a můžeme začít administrativní prací. No. A pokud se za námi přijedete do ITERu podívat, zajistíme, aby tam byli všichni, kteří vám zodpoví jakékoliv vaše dotazy a jsme si jisti, že za 12 měsíců nebudeme muset celou věc odpískat, že naopak se nám podaří zajistit, že všichni dodrží své závazky. A jenom stručně, já jsem nemluvil o zrušení celého toho projektu, nehovořím o těch vědeckých přínosech, které jsou v podstatě vlastně neskutečné. Mluvím jenom o tom, jak je to řízeno. Podívejte, já jsem tady také nový, ale viděl jsem, jak se to dělalo v minulosti a nelíbí se mi to. A proto jsem podpořil tyto manažerské změny. Parlament měl plné právo kritizovat to, jak se tam věci prováděly. Myslím si, že jsme vybrali velice pečlivé lidi. Snažíme se vždy najít ten správný typ člověka pro dané pracovní místo s, s potřebnou sadou dovedností, který by mohl řešit problémy, které tam jsou. A samozřejmě je potřeba, aby ti lidé úplně nahoře byli schopni mezi sebou vést dialog. To je také velice užitečné v případech, jako je tento. Pokud se navodí dobrý dialog, tak ta struktura funguje, pokud dialog není, není to koordinované. Takže chápu vaše obavy, vím, že podporujete výhody tohoto projektu, přínosy, pakliže uspěje. Ano, je to velké riziko, ale byla by to skutečně největší možná představitelná změna v podstatě asi v celých dějinách lidstva. Ano, vzhledem k tomu, že jste bývalým členem tohoto výboru, tak nám jistě dodáte i potřebné informace o nákladech. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Je to velice komplexní projekt a to, že mnoho věcí neproběhlo, jak mělo, je jasné. 6,6 miliard je dvojnásobný objem původního, původní částky. V roce 2013 bylo 290 milionů, členové neplatí své příspěvky. Já chápu rozčarování a rozčarování všech kolegů z výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří se tématem dlouhodobě zabývají a vidí, že věci nefungují. Ale sdílím také optimismus pana komisaře, a to z různých důvodů. Za prvé proto, že jsem přesvědčená o tom, že prostřednictvím nového managementu je možné tu situaci zvrátit. Eh, většina důvodů, proč eh, nefunguje něco v hospodářské sféře, je nedostatek na straně managementu a integrace v organizační struktuře. Takže že jsou tam nyní noví vedoucí pracovníci, kteří mají zkušenosti, zkušenosti z rozhraní, to je nesmírně důležité. A že mají zkušenosti také z projektového řízení, to mi dodává optimismus, že to celé nabere novou pozitivní energii. Přijde akční plán, eh, z listopadu bude nojde nový harmonogram a rozpis nákladů. Já bych doporučovala, abychom nyní se tedy eh, dobře sladili kroky eh, týkající se toho nového rozpočtu a akčního plánu. Říkal jste, že komise bude Eh, provádět ten monitoring, měl by se opravdu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a s tímto výborem, tak, aby bylo možné snižovat eh, tu nedůvěru tím, že nás budete pravidelně informovat. A ještě chci zmínit dva důležité aspekty. Vy jste o tom hovořili. Dopady na růst a zaměstnanost v Evropě prostřednictvím těch 3 miliard eur, které jsou vázány na investice 100 miliony, na eh, vědu a výzkum. 300 milionů vypsaných zakázek v oblasti high-tech. To je opravdu významný impuls pro tato odvětví v Evropě a vytváří to nová pracovní místa. A za druhé, energetická bezpečnost v Evropě. Vy jste hovořil o tom, že nová technologie, eh, tato nová technologie je oblast, kde Evropa je v čele a že Evropa zde může vytvářet eh, nové technologie, tak jako například USA mnoho let investovali do nové technologie, takzvaného frackingu a nyní, nebo už vlastně loni byli největším výrobcem e, ropy zemního plynu na světě, protože prostě investovali náležitě. A i zde já vidím ty, e, ten technologický dopad pokud ten projekt bude fungovat a mohl by to být dobrý krok pro zajištění energetické bezpečnosti Evropy. A to je pro nás, pro všechny velice významné a nadřazené téma. Pane komisaři, prosím. Ano, samozřejmě. Přínosy na straně zaměstnanosti a rozvoje technologií jsou eh, evidentní a už k ním i dochází a vy jste také položila významnou, otázku, týkala se zapojení Evropského parlamentu do budoucí konfigurace toho celého projektu. Jedna věc je zřejmá. Když diskutujeme o těch nových finančních výhledech, tak Evropský parlament je musí schválit. A musíte schválit budoucí financování projektu. Takže abychom měli podporu parlamentu, je důležité, aby do tohoto procesu byl parlament intenzivně zapojen, aby zde byla vysoká transparentnost a mnoho informací, takže já uh, odlám zajistit co nejvyšší transparentnost a co nejvyšší přísun informací. Ale samozřejmě musíme tedy monitorovat, jak eh, vše probíhá. Máme naše hlasovací práva v tom řídícím eh, struktuře výbor eh, toho projektu a musíme také se postarat o to, aby se dostálo závazkům. Ale samozřejmě role parlamentu je naprosto zásadní, takže jakmile bude eh, po 18. 19. listopadu známý akční plán, až bude zveřejněn, tak můžeme pokračovat tom, že vám budeme poskytovat maximum informací, jak jen to bude možné. A bude zde i pro vás dobrá příležitost, protože nový ředitel, pan Švember, eh, také eh, předstoupí před tento výbor a vy budete tedy eh, možnost s ním velice otevřeně diskutovat právě o otázce, jak budou implementována všechna ta rozhodnutí v dané organizaci. Takže já myslím, že to bude nyní velice zajímavé, protože zde máme tedy vlastně e, nové manažery ze strany parlamentu. V loňském roce zazněla celá řada doporučení A my se musíme podívat na to, nakolik každé z těchto doporučení bylo naplněno. A já doufám, že před udělením absolutoria uvidíme, že zde jsme učinili opravdu významný pokrok v souvislosti s doporučeními z roku 2013. No a nyní tady máme tento nový rok a myslím, že ty zkušenosti s ním budou velmi pozitivní. protože eh, vidím například, že pan Svember opravdu velice dbá na zapojení parlamentu Fusion for Energy a má velký eh, zájem na vzájemném dialogu, dialogu v souvislosti také s udělením absolutoria příští rok a já doufám, že to udělení absolutoria za letošek dopadne zdárně, když samozřejmě bude to komplikované, protože jsou zde i nové požadavky, ale myslím, že to bude založené na vzájemném porozumění. Ano, tak to budeme mít určitě velice otevřenou výměnu názorů. Paní předsedkyně, jsem se jist, že za vašeho předsednictví tomu bude tak, ale určitě pro pana kolegu to nebude snadné. Já se omlouvám, někteří z nás už to prostě zasedají příliš dlouho. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, a ráda bych poděkovala i panu komisaři za veškeré informace, které nám poskytl. Je pravda, že je to nesmírně komplikovaný projekt. My tomu říkáme easy na gáze, francouzštině to znamená nesmírně komplikovaný projekt. Na jedné straně příspěvky, dále samozřejmě pomoc z různých stran, z různých zemí a tak dále. Ovšem samozřejmě, že je se veliký problém. Je to veliký problém, protože je to projekt, který je nesmírně důležitý. Vy jste optimistou, já jsem mnohem menší optimistkou. Víme, že i parlament, i komise již byly přímo na místě, situ, byli jsme se na to podívat. Je to gigantický projekt, skutečně gigantický projekt, ovšem z toho vědeckého hlediska ještě nemáme veškeré odpovědi k dispozici a právě proto to vlastně znamená tu stávající situaci. Ten rozpočet nám neustále nafukoval, protože jsme vlastně měnili směr velice často. Nyní nám říkáte, dobře, pan Bigo, já ho znám z Komise pro atomovou energii, předtím to byl pan z Japonska, v podstatě jsme mluvili stejným jazykem, i když jsme měli ten jiný management. Ovšem, já bych se ráda zeptala na otázky, které jsou spojeny s financováním, protože například Spojené státy, čím dál tím více otázek spojených s financováním teru tvrdí, že například už nejsou až tak ochotní eh, přispívat, nebo Japonci, nebo Rusko po Fukušimě v Japonsku například eh, bylo, jsme slyšeli ze strany Japonska eh, informace ohledně spoždění určitých instalací a tak dále, určitých částí, právě jako byly Fukushimě. A další záležitost je proveditelnost. Tedy pokud jde o konstrukci, o problematiku technického charakteru, pokud jde o generátor, máte přesné vědecké informace, protože z technologického hlediska údajně nemáme dostatečné informace k dispozici, dostatečné odpovědi. Možná bychom měli vytvořit takový výbor odborníků, včetně francouzských, japonských, amerických odborníků, abychom se přesvědčili vůbec o proveditelnosti celého tohoto projektu. Ano, jsou zde otázky spojeny s budoucností tohoto projektu a já, já nejsem mm, vědec, nejsem odborník, ovšem kladu si otázku ohledně proveditelnosti vůbec celého takového projektu. Byl byste proto, pane komisaři, abychom vytvořili takový mezinárodní výbor odborníků, který by nám poskytl více odpovědi v tomto ohledu. Děkuji. Pane komisaři, neobtížnější otázka Takže ano, samozřejmě, že eh, proveditelnost a tak dále, to, to je zásadní otázka. Ovšem, tady jsou ještě dvě otázky. Jednak je to samozřejmě to, co se děje ve Spojených státech a poté proveditelnost celého projektu. Komise si je samozřejmě plně, jistá, plně vědomá toho, jak to probíhá na eh, úrovni Senátu, eh, sněmovny reprezentantů, pokud jde o financování tohoto projektu. Spojené státy zajistili roční projekt a účast v posledních několika letech. To víte že podporovali i ty změny, které jsme provedli v tomto projektu a tento eh, proces, který se týká rozpočtu pro ITER ze strany Spojených států zatím ještě není k dispozici. Já skutečně věřím, že zajistí svůj příspěvek pro letošní rok, tak jak to bylo i v loňském roce, zatím ta diskuze ale probíhá na druhé straně. Samozřejmě pokud jde o proveditelnost tohoto projektu, to je diskuze, která Eh, je otázkou, která, kterou si musíme položit na počátku a ne někde uprostřed tohoto projektu. Jakmile prostě ten projekt již běží, tak musíme zajistit, aby ten projekt byl řádným způsobem implementován. Já budu hovořit velice otevřeně. Já jsem se zaměřil na administrativní záležitosti projektu a ne vědecké aspekty projektu. Do toho se zapojím a zaangažuji spíše v budoucnosti. Ovšem my prostě chceme, my jsme vytvářeli tu novou administrativu, organizaci, priority, o doporučení, tak jak jsme to viděli ze strany výboru, dále to bylo absolutorium, doporučení z absolutoria. Snažili jsme se, aby ten projekt lépe fungoval. A když jsme navštívili společně s parl- když tam eh, budu společně se zástupci parlamentu na místě, tak se zeptám na ty vědecké eh, otázky. Rovněž je položím. Nyní ovšem spíše na té straně lepší výkonností lepšího využití prostředku daňových poplatníků. A zda je to ta obrovská diskuse ohledně proveditelnosti, neproveditelnosti. Pro mě je to zásadní projekt. Já jsem vždycky optimistou, to je pravda. Ať už jde o CC, eh, e S projekty nebo různé technologické platformy nebo tento projekt. Já si vždycky myslím, že bychom měli především eh, se zavázat těmto investicím. Je to zásadně výzva. A my vlastně přicházíme s různými inovacemi, nejde pouze o tento projekt, evropské projekty, vytvářejí nové technologie, nové záležitosti, protože potřebujeme právě to, to co je proveditelné, neproveditelné. Já jsem se na tuto otázku zatím nezaměřil. Já chci, aby tento projekt byl skutečně operačním projektem, funkčním projektem, abychom měli skutečné odhady nákladů, abychom měli nástroje k dispozici, které by nás neodklonily od těch nákladů, které jsme předpokládali. Já jsem v minulosti měl pod sebou mnoho finančních prostředků, investic, byl jsem minister a měl jsem opravdu, mm, mou odpovědností bylo kontrolovat a uřídit tyto veřejné finance. To je nesmírně důležité. Samozřejmě, že ta angažovanost je nám zásadní, tak abyste nepromarnili tyto prostředky a právě proto jsem se zaměřil na tu administrativní část. Ovšem, jistě do budoucna se budu snažit podívat i na vědeckou stránku. Ovšem já budu začínat na zelené louce, protože prostě tam jsem, tam jsem skutečně zatím debutant, pokud jde o veřejné zdroje, tam aspoň už nějaké zkušenosti jistě má. Ovšem, ano, technologie jaderné půze, to je něco, kde skutečně to mohu říci úplně otevřeně, tam jsem začátečník. Kolego, ještě, pane eh, komisáři, pokud jde o Japonsko, máte tam nějaké eh, Japonsko rovněž posílá příspěvky, pokud vím, tak plně posílá své příspěvky. Ah, já jsem slyšela, že to nebyly finanční příspěvky, že to, že ano, ale všichni, všichni přichází v podstatě s těmito příspěvky. Ano, uh, uh, Ano, to znamená, že každá, každá z těchto stran přichází s věcnými příspěvky. Nejsou to jenom finanční příspěvky. My samozřejmě, ano, my se snažíme nějakým způsobem facilitovat, nějakým způsobem usnadnit možnost těchto příspěvků. Další pan kolega, děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, že usilujete o to, aby všechny ty struktury řízení se daly do pořádku a že to je také staráte o ten akční plán. Děkuji vám také za tu nabídku možnosti vyslat eh, delegaci do Kadaráš s poslanci. Já jsem býval spolu, jedním ze dvou spolupředsedů delegace, eh, která už tam byla na návštěvě z tohoto výboru a výboru pro rozpočet. Eh, jak říkala paní Gresle, vlastně moc tam k tomu vidění tehdy nebylo, ale nyní uplynulo od té návštěvy několik let. Vy jste ve svém vystoupení řekl, že momentálně zde nebude žádná změna ve víceletém finančním rámci, takže vlastně víceméně známe náklady do roku 2020, ale že není vyloučeno, že by mohlo dojít k nějakým dalším opožděním a že by tedy bylo možná zapotřebí požadovat další finance. Máte už nyní nějaký přehled řádově, jaké částky by to byly a nebo prostě se říká, no uvidíme, možná, že se situace ještě více zhorší po roce 2020. Druhá věc, na kterou se chci zeptat, je to, co jste říkal o tom obrovském příspěvku ITERu k energetické nezávislosti a boji proti změnám klimatu a podobně. Pokud si to pamatujete, v roce 2008, když jsme tam byli na návštěvě, tak nám bylo řečeno, že ten první pokusný reaktor, který by tedy měl na pokusném základě produkovat energii o něco déle než několik vteřin nebo minut, by tedy už opravdu uh, mohl dám dát výhlídky na poskytování energie zaplánován na rok 2050 a ten komerční reaktor, který by tedy měl dodávat skutečnou komerční energii, je plánován na rok 2080. Zůstávají tyto časové údaje nebo musíme ještě postoupit dále v čase do budoucnosti? protože to komerční využívání reaktoru pro jadernou fúzi je rok 2080, zazněla ta informace. A otázka, která se možná netýká tohoto výboru, je, jak tedy přispěje takovýto projekt, projekt k boji mm, proti změnám klimatu, protože vy, pane komisaři, sám dobře víte, že do roku 2080 musíme udělat mnoho kroků, abychom v tom boji proti změnám klimatu opravdu zvítězili. Pane komisaři, prosím. Ano, změny klimatu jsou velká výzva. Toto století je potřeba plnou dekarbonizaci ekonomiky do roku 2100. Jaký je harmonogram eh, projektu? uvidíme, až bude akční plán, ale nebudeme znát zde v této oblasti úplně konkrétní údaje. Musíme si počkat eh, do toho 19. listopadu, kdy tedy předložíme eh, parlamentu nový harmonogram. Já jsem netvrdil, že se nezvýší náklady. Já jsem řekl, že během tohoto rozpočtového období nebudeme muset překročit ten mezinárodní finanční eh, rámec. To tedy neznamená, že to budou více náklady v projektu. Když je projekt opožděn, tak investujete vlastně méně peněz a my máme určité nastavené peníze ve finančním výhledu a s těmito penězi budeme schopni ufinancovat ten projekt. A nyní se snažíme ty struktury nastavit tak, abychom snížili ty více náklady a máme tam speciální fond na rozložení financování těchto více nákladů. Tak eh, co je, finančního výhledu do roku 2020, s tím můžeme vyjít. A jak to vypadá s náklady na projekt, uvidíme, budeme znát. Po 19. listopadu budeme mít potom jasný obrázek nebo jasnější obrázek o budoucnosti, co se týče otázek financí i vývoje projektu. Projekty tohoto typu jsou typy projektů, do kterých se lidé moc nepouštějí, protože z hlediska politiky nejsou moc atraktivní, protože jsou velmi dlouhodobé. politice jsou oblíbené projekty, které fungují během jednoho volebního období. Takovéto projekty pro boj proti změnám klimatu jsou velice, velice dlouhodobé, dlouhodobé ale máme zde velkou zodpovědnost namířenou do budoucnosti a bude to mít velký dopad souvislosti se změnami klimatu, protože pak budeme mít čistý zdroj energie. A co se týče zabezpečení dodávek, tak nebudete muset spoléhat na dodávky fosilních paliv a země, které dodávají. A mm, v tom mezidobí samozřejmě Evropa se musí postarat o e, energetickou bezpečnost a o zlepšení klimatické politiky a o boj proti změnám klimatu. Tento projekt je velice komplexní a složitý. Zazněla zde eh, ta metafora té komplikované pavoučí sítě nebo Matrixu, ale musíme si uvědomit, že zodpovídáme za finance daňových poplatníků a proto si také vážíme činnosti tohoto výboru v této oblasti. Děkuji vám, pane komisaři. Obávám se, že se uvidíme zase. Děkuji vám, že jste sem přišel a diskutoval s námi. Eh, rádi přijmeme ty informace, které jste nám dnes sdělil a bude nás velmi zajímat, co tady v polovině listopadu bude prezentováno výboru ITER, protože to je velice důležitá informace, která se odrazí také v absolutoriu. Takže já vlastně můžu ten dnešní bod programu jedině odročit na později a jistě zůstaneme v kontaktu a budeme spolu diskutovat, protože projekt ITER je pro nás velice důležitý a máme pocit, že zde hrajeme roli také z hlediska účinného řízení, které bychom rádi podpořili naší činnosti, takže vaši dnešní návštěvu chápeme jako eh, velkou podporu na společné cestě k této nové technologii. My vám tedy děkujeme za účast, přejeme vám pěkný večer, my zde ještě se trváme, protože zde máme ještě na pořadu jednání téma transparentnost, odpovědnost a bezúhodnost v orgánech eh, u Projekt, eh, je, eh, navrhovatelem stanoviska je pan Tamáš Dojč, který tímto dává, dostává slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Nejprve dovolte, abych všem poděkoval. Abych poděkoval všem kolegům, abych poděkoval sekretariátu, Abych poděkoval za neustálou podporu při přípravě tohoto textu a především bych chtěl poděkovat organizaci Transparency International, která v posledních devíti měsících eh, zkoumala situaci přímo na místě v evropských institucích a která připravila zprávu EU Integrity. To je zpráva, která skutečně velice podrobně popisuje boj proti korupci, boj proti podvodům na půdě evropských institucí a zároveň metody, které využívají tyto instituce k minimalizaci rizika v oblasti korupce a podvodů. Tato organizace se zaměřila ve své zprávě na deset různých institucí, organizací. Dále se máme zprávu Komise z roku 2014, která se ovšem týkala pouze situace v 28 členských státech a zároveň analyzovala případy podvodů, korupce v těchto 28 státech. Ovšem, mně zde chyběla 29. kapitola, která by se zabývala fungováním evropských institucí a připravila by zároveň určitý legislativní rámec v tomto ohledu. Naštěstí Transparency International odvedla tuto práci místo Evropské komise a tím pádem máme k dispozici i situaci na úrovni evropských institucí. Pokud totiž vidíme a předpokládáme, že korupce představuje obrovský problém na národní úrovni a prostředky, které využívají na národní úrovni v boji proti korupcím, tak můžeme samozřejmě zároveň, teda, že je to problematická nedostatné, tyto nástroje jsou nedostatečné, můžeme um, velice dobře předpokládat, že podobné problémy s podobnými problémy se setkáme i na evropské úrovni, na úrovni evropských institucí. Právě proto je myslím, dobré, abychom opětovně zvážili rámec boje proti korupci. Zde bych mohl například eh, zmínit případ Dali, Staničev nebo Altus, <clears throat> nedávný soudní případ. o kterých eh, diskutovali například koordinátoři našeho výboru, kteří se zabývali tímto tématem. To znamená, že nestačí pouze přijít s pravidly, s určitými konkrétními pravidly, protože naši občané, obrovský počet našich občanů, obrovské procento, 60% eh, se domnívá, že zde převládá korupce na úrovni Evropské instituce a 52% eh, respondentů eh, je přesvědčeno o tom, že evropské instituce nedostatečně bojují proti korupci. Já se snažím přinést určitou syntézu nejdůležitějších bodů v mém textu. Je velice důležité samozřejmě aplikovat pravidla, která již máme k dispozici, ale zároveň zavést pravidla, která budou přísnější, jasnější. A jestli dovolíte několik slov ke konkrétním návrhům. Boj proti korupci a zároveň opatření, která bychom měli uplatnit v boji proti korupci, zde je opravdu nesmírně důležité zlepšit přístup našich občanů k těmto dokumentům, tato pravidla zpřísnit především s ohledem na konflikt zájmu. Zároveň je zásadní, aby každá evropská instituce přijala svá vlastní interní pravidla, svá vlastní pravidla, která by rovněž bojovala Eh, proti korupci a zároveň jsou to pravidla, která se týkají whistleblowerů, to znamená těch, kteří oznamují tyto nedostatky a zároveň ochrana těchto lidí a přijetí konkrétního eh, kodexu, etického kodexu v každé evropské instituci, tak aby tato mm, aby toto prostředí integrity, bezúhonnosti bylo prostředím platným ve všech těchto institucích. A dále je to otázka takzvaných otáčivých dveří. I v těchto praktikách musíme mít v dispozici přísnější pravidla. Musíme mít pravidla, která jasně definují tuto situaci, dále jsou to pravidla, která se týkají bývalých úředníků, kteří by chtěli se zaměstnat, řekněme, v soukromé sféře, musíme definovat jasným způsobem přechodné období pro tyto zaměstnance orgánů veřejné zprávy. Zase Zároveň je zásadní vytvořit právní základ, eh, který se týká různých nátlakových skupin, rejstříků v této oblasti, rejstříků lobbystů, veškerých organizací, které vytváří takový možný tlak a jejich registrace. Je nesmírně smutné, že Rada ještě pořád nepřijala vlastní etický kodex. Já v mém textu žádám, aby rada spolupracovala zásadním způsobem s naším výborem a zároveň s Evropskou komisí. Žádám, aby rada vyřešila tuto situaci, aby mm, jsme eh, odstranili i problémy, které jsou spojeny s procesem absolutoria v tomto ohledu. V mém textu rovněž žádám, eh, aby jednotlivé instituce aplikovaly jasná pravidla, aby aplikovaly i pravidla, která se týkají vyloučení uchazečů v konkrétních případech eh, nebo například riziko nekompatibility v různých případech, aby došlo k aplikaci možného vyloučení konkrétních uchazečů o veřejné a jiné zakázky. Dále žádáme, aby Evropská komise analyzovala dopady boje proti korupci a vytvořila určitou obecnou politiku a pravidla v této oblasti, aby přišla, řekněme, možná i s nějakým novým nařízením na úrovni legislativou, na úrovni celé Evropské unie, která by, které by posílila boj eh, proti korupci na národní a zároveň celoevropské úrovni. Zároveň požadujeme to, aby v eh, té druhé zprávě Evropské komise, kterou očekáváme v tomto ohledu, je to ta e, dvouletá zpráva, aby tato zpráva byla připravena bezodkladně a aby tato zpráva byla mnohem podrobnější než zpráva, která, první zpráva, která e, byla zveřejněna. Samozřejmě, že se těším i na vaše návrhy, nápady. 9.11. je lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů a v našem výboru budeme hlasovat o mém textu 1. prosince. Ve výboru AVKO předpokládají debatu k tomuto textu 19.11. Děkuji vám za pozornost a těším se na veškeré připomínky a poznámky. Děkuji. Děkuji. Je to velice taková kompletně a komplexní eh, stanovisko, je tam řada věcí. Má slovo kolega Jaro. Děkuji za slovo. <clears throat> Vážená paní předsedkyně, nejprve dovolte, abych srdečně poděkoval abych srdečně poděkoval panu Svenu Gigoldovi z výboru AVKO, který rovněž připravil nesmírně kvalitní návrh zprávy. V tomto ohledu v výboru AVKO a samozřejmě dovolte, abych poděkoval za veškerou práci, kterou odvedl váš výbor a samozřejmě především panu Dojčovi. Hovořili jsme v této zprávě se hovoří o mnoha různých prvcích, oblastech, záležitosti, jestli dovolíte, milí kolegové, kolegyně. Rád bych řekl, že pokud pouze jedna část toho, o čem se zmínil, byla realizována u nás v Maďarsku, tak bychom opravdu bojovali a vybojovali um, velikou část tohoto boje proti korupci. Já skutečně mohu souhlasit s většinou toho, o čem se zmínil pan zpravodaj a pouze, jestli dovolíte, několik takových doplňujících ještě mm, informací, doplňujících ještě poznámek z mé strany. Pan zpravodaj před chvíličkou se zmínil o tom, že je zásadní hovořit i o problémech kompatibility v případě konfliktu zájmu hovořilo o tom, že musíme posílit stávající pravidla, zpřísnit stávající pravidla. Ovšem, když hovoříme o konfliktu zájmu, tak často hovoříme o úřednici, o funkcionérech. Ovšem, já bych rád obrátil vaši pozornost i na to, že je zde určitá doména, o které se často nehovoří. Nyní eh, s ohledem na skandál ve Volkswagenu si uvědomujeme právě rozsah tohoto dalšího obrovského problému. A to je to, že například eh, v mnoha případech eh, u takových situacích, například v Evropském parlamentu, máme více než tuset poslanců, kteří zároveň zastávají různé placené funkce přímo v různých odvětvích a v tomto konkrétním případě je to automobilový průmysl. Čili my i v tomto ohledu požadujeme mnohem přísnější pravidla. Přísnější pravidla pro úředníky, nejenom pro úředníky, kteří pracují v naší instituci v tomto ohledu. Já totiž mám pocit, že Evropský parlament, eh, pokud jde o tyto konkrétní europoslance, tak si myslím, že je možná až příliš mm, takový, řekněme, Eh, vstřícný, pokud jde o interní pravidla a nebere dostatečně v potaz veškeré možné problémy, které vyplývají z těchto konfliktů zájmu. A dále je to ochrana whistleblowerů, ochrana těch, kteří oznamují tyto eh, problémy, vnitřní problémy. Ano, to je správné, ochrana těchto lidí, pane zpravodaji, tam skutečně s vámi souhlasím, ovšem musíme mít Ovšem musíme si uvědomit, že zde máme pravidla. Máme konkrétní pravidla, konkrétní pravidla, která chrání právě whistleblowery, a e, že je to určitá povinnost chránit tyto osoby. A zároveň, že je zde povinnost těchto lidí oznamovat případy korupce a podvodu. Samozřejmě, že tito, tyto osoby musí být chráněny poté, nesmíme umožnit, aby to šlo k nátlaku na tyto osoby a tato pravidla, která by mohla chránit oznamovatele těchto případů, nesprávného jednání asi pravděpodobně nejsou dostatečně využívána. Nejsou dostatečně využívána i přesto, že tato pravidla k dispozici máme, že existují. Rovněž eh, je to otázka finančních zájmů, ochrany finančních zájmů Evropské unie. Ta by rovněž měla být, to by rovněž mělo být zmíněno v, tom, v této zprávě. A poslední informace, paní předsedající, politika soudržnosti veřejné finance, veřejné zakázky, veřejné projekty, víme, že v souladu s novými pravidly, že zde máme nová pravidla, která byla přijata na úrovni členských států, ovšem já osobně si myslím, že bychom měli vytvořit takovou databázi evropského charakteru, celoevropskou databázi, která by obsahovala údaje, informace o všech zneužitích, o všech problémech, o všech případech takového zneužití, korupce, podvodů. Eh, například v oblasti veřejných zakázek, čili byla by to taková centrální celoevropská databáze, která by obsahovala veškeré tyto informace, veškeré údaje, využívání evropských finančních prostředků, jakékoliv problémy spojené s tímto využíváním, korupce, podvody, protože naším zájmem a naším cílem je zredukovat na minimum veškeré případy korupce. My bohužel v tomto ohledu nedisponujeme dostatečnými informacemi, především pokud jde o veřejné zakázky na úrovni členských států. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Jako další pan Pirinský. Děkuji, paní předsedkyně. Mám několik poznámek. Jak říkal pan zpravodaj, velice pečlivě je zde schrnuta ta řada těch hlavních bodů, které se pak dále v té zprávě rozvádějí, co se týká transparentnosti a boje proti korupci. A také obecně, co se týká zavedení takových standardů chování pro instituce EU, které budou dostatečně kodifikované a dostatečně monitorované. V této souvislosti bych rád poprosil o vyjasnění eh, návrhu vytvořit nezávislou strukturu, která by dohlížela na aplikování jednotlivých kodexů chování. Co to přesně tato struktura má být? Jak by to zapadalo do celé eh, struktury EU, jakou funkci, jakou působnost by tato struktura měla? A také, paní předsedkyně, bych rád zmínil následující otázky a body. Podíváme-li se na otázku transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v institucích, možná by nebylo špatné aby se na tato témata kladl důraz i v jiných dokumentech. My máme na starosti například eh, otázky absolutoria a měli bychom se, myslím, zaměřovat stejně na otázky finančních zájmů, což mimochodem je v naší gesci. Máme tak nějak přetrvávající problém, eh, co se týče absolutoria, že se toho procesu nechce účastnit rada. A to je, myslím, problém, na který bychom měli jasně ukázat, protože to je problém, který se táhne už léta a není důvod, abychom se my nesnažili dosáhnout řešení. Takto to zkrátka nemůže pokračovat. Tak a pak, co se týká finančních zájmů. Opět i zde si myslím, že bychom se měli snažit eh, aplikovat kritéria hospodářské hospodárnosti a efektivity zkrátka jako základní prvky rozumného zacházení s penězi. A je potřeba hájit naše finanční zájmy. je potřeba se zaměřit na tendence, na výskyty, na vývoje týkající se určitých nepravidelností, například co se týká různých podvodů. Je potřeba zjišťovat, jaké jsou důvody pro ty události, zda Je to zkrátka tím, eh, jakým způsobem se regulují finance institucí v různých statutech, v různých nařízeních. A tak dále. Takže v podstatě podporuji základní směr tohoto stanoviska, které se snaží zavést dostatečně vymahatelnou sadu standardů chování. A myslím si, že zejména bychom měli dávat důraz na otázky korupce. Ale vzhledem k tomu, že to je naše stanovisko, stanovisko našeho výboru, mohlo by tam asi být o něco více o absolutoriu a ochraně eh, finančních zájmů, což je naše taková, abych tak řekl, specialita. Děkuji. Děkuji vám. Na závěr pan zpravodaj. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A samozřejmě rovněž děkuji všem kolegům za nesmírně důležité připomínky. Dovolte tři body. tři body, tak abych navázal na tu logiku jednotlivých argumentů. Já samozřejmě souhlasím s, kolege, s kolegou Javorem Jistě, každý členský stát, celá 28, každý stát Evropské unie, každá instituce Evropské unie to na všech těchto úrovních nás čeká ještě hodně, hodně práce, abychom zlepšili veškeré standardy, veškeré normy, které jsou důležité pro to. oblast. Samozřejmě, já jsem se o tom zmínila na samotném počátku, není to pouze 28 členských států, v podstatě 29 subjektů, protože jsou to i evropské instituce a na všech těchto úrovních jsou nedostatky. Můj text se snaží o zlepšení situace na všech těchto úrovních v členských státech i v jednotlivých institucích a v tom s kolegou souhlasím. Dále je to problematika konfliktu zájmu a dále je to určitá potřeba jednotlivých politických představitelů věnovat se této problematice, angažovat se v tomto ohledu. Pan kolega Javor se o tom zmínil, dobře určité fungování, nebo jakým způsobem, řekněme, jak to vypadá v současné době v Maďarsku, víme, že poslanec maďarský například eh, našeho maďarského parlamentu, že by mohl vykonávat svobodně jakékoliv aktivity v jakémkoliv sektoru, v jakémkoliv odvětví po eh, takovém skandálu podobném by jsme prostě nemohli vidět to, aby takový maďarský kolega pracoval aktivně v nějakém sektoru v tomto ohledu, protože u nás máme legislativu, která brání těmto aktivitám, která neumožňuje našim poslancům našeho maďarského parlamentu, aby fungovali zároveň se svým poslaneckým mandátem, aby zastávali placené funkce v takovém sektoru. už Maďarsko není jedinou zemí, která má legislativu v tomto ohledu, platnou legislativu. Nedávný skandál, který jsme zaznamenali v automobilovém průmyslu, nás možná právě ponouká k tomu, abychom aplikovali, abychom přijímali legislativu v tomto ohledu, která by to ošetřila. Další otázka, která vás je zazněla. Já jsem jedním z těch novějších europoslanců, působím se pouze posledních šest let, ovšem v průběhu těchto šesti let v rámci prvního mého volebního období již Evropská unie začala uplatňovat novou institucionální metodu. A díky této nové metodě bez ohledu na generální ředitelství začali uplatňovat určitý systém bez ohledu na jednotlivá, na jednotlivá generální ředitelství, začali uplatňovat na úrovni Evropské komise tento jednotný systém. A já bych mohl říci, že tento systém víceméně funguje dobře, není to perfektní, není to ideální systém, ovšem vidíme, že je funkční, je jasné, že už to nejsou jednotlivá generální ředitelství A, B, C, D, E, F, která by v tomto ohledu mohla na základě různých podmínek vypsávat různé veřejné soutěže tak dále. Každý Každá taková soutěž v současné době podléhá stejným identickým podmínkám, požadavkům a právě proto to mě vede k myšlence určitého jednotného etického kodexu, který by bojoval proti konfliktu zájmu. To znamená určitou jednotnou metodu, kterou bychom aplikovali bez ohledu, jednotný systém, který bychom aplikovali bez ohledu na jednotlivá ředitelství, abychom harmonizovali jednotlivá pravidla, jednotlivé normy, které, ze kterými se stával takový jednotný etický kodex Evropské unie. Vidíme zde mnoho otázek, které se neustále opakují, neustále opakující se problémy. Některé instituce, agentury mm, občas uplatňují trošku exotická pravidla, jestli to tak mohu říci. A právě díky takové společné metodě, společným pravidlům bychom mohli konečně vyřešit tyto problémy. Dále to je problematika absolutoria eh, na straně rady. To je rovněž problém, který se nám neustále vrací a právě proto bychom měli tomto textu opětovně zopakovat naše návrhy, které se týkají situace, právě problematické situace absolutoria s radou. Já samozřejmě netrpělivě čekám na to, abychom mohli konečně připravit toto naše stanovisko, abychom ho mohli předložit, abychom přišli opravdu s takovým kvalitním příspěvkem k textu APKO. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ty jednotlivé intervence, myslím, jasně ukázaly, jak komplexní je oblast transparentnosti a integrity. Pokrývá vlastně celou řadu pravidel, politik a procedur. Hlavní otázka, která je tady v sázce, je, Zda máme pravidla, jaká potřebujeme, zda je máme, potřebujeme jich více, nebo zda je musíme lépe implementovat. A myslím si, že odpověď Junkrovy komise je, a to je konec konců zakotveno i v politických eh, směrnicích pana Junkra, že jsou oblasti, kde je potřeba pokračovat dále a komise to dělá, například v oblasti regulování lobistických aktivit jakým způsobem máme interagovat s těmi, kteří k nám přicházejí a snaží se ovlivňovat tvorbu politiky a legislativy. Víte, že první krok, jaký Junkrova komise podnikla, bylo zveřejnit veškeré schůzky kabinetu komisařů a generálních ředitelů s lobbysty na webových stránkách. Předpokladem pro takové schůzky je, že daný lobista musí být uveden v transparentnostním registru, který vedou komise a parlament společně. Je zde jasný závazek tento registr učinit povinným a komise v brzké budoucnosti spustí v této oblasti veřejnou konzultaci, než tedy eh, naváže potřebné kontakty s radou a parlamentem, aby vyjednala tripartitní revidovanou dohodu o takovémto povinném registru. Takže tady máme jasné nové závazky. V jiných oblastech bychom raději zastávali názor, že celkově vzato ta potřebná pravidla už máme. Takže podíváme-li se na služební řád a implementační pravidla, která komise přijala například o whistleblowingu, nebo pravidla, která ve smlouvě řídí chování komisařů, etické kodexy a tak dále, tak podobně. Takže myslíme si, že principiálně vzato ten rámec máme. To znamená, že nových pravidel je potřeba minimum nebo detailnějších pravidel. Jde spíše o řádnou implementaci toho, co už máme. No, nechci probírat všechny podrobnosti, pokud jsou nějaké konkrétní dotazy, tak jsem připraven je rozebrat ale obecně vzato toto je všeobecné stanovisko komise. Ano, jsou oblasti, kde děláme nové věci a jsou jiné oblasti, kde je potřeba se zaměřit na implementaci. Děkuji vám. Děkujeme. Kdyby bylo možné to formulovat konkrétněji, bylo by to hezké, ale shodneme se na tom, že máme celou řadu pravidel, která nakonec neaplikujeme. A já si myslím, že to je škoda, protože potom vlastně ta pravidla vůbec nemusíme vytvářet. A u celé té záležitosti bychom měli opravdu rozlišovat to, kdo je jaksi úředník a kdo je držitelem mandátu, členové komise, eh, jakožto úředníci pro ně by měli platit přísnější pravidla. A úředníci a vykonavatelé úřadů. Eh, to je opravdu důležité téma řešit. Já bych v této oblasti ještě předložila nějaký pozměňovací návrh. Myslím si, že v tom stanovisku je celá řada dobrých podnětů a když ještě překleneme určité nedostatky, tak určitě uděláme tím dobré kroky. Takže lhůta je do 9. listopadu. Je to tak? Ano, 9. listopadu. Nebo ne, díváme se na nesprávnou stránku. Takže lhůta 28. října Hlasování bude 1. prosince. Takže tím se ukončili tento bod pořadu jednání. Do bodu různé se nikdo nepřihlásil. Myslím, že ve 21.30 začíná diskuse o absolutoriu eh, o absolutoriu rady mimo jiné, takže ti, kdo máte řečnickou dobu, byste ji měli opravdu využít. Uvidíme se příště 9. listopadu v 15 hodin a 10. listopadu od 9 hodin v Bruselu. Přeji vám příjemný večer a tím uzavírám toto zasedání.